Takže eh, vrátíme se k našemu jednání a podíváme se na další bod jednání ohledně demokratické kontroly plánování podle právních předpisů pro rozvoj, Mercosur, Brazílie a tak dále. Eh, víte, že to takže máme bod 13, iniciativa pro efektivní mm, partnerství v rámci rozvoje, strukturovaný dialog, iniciativa pro efektivní partnerství v otázkách rozvoje. Toto bylo oficiálně zahájeno v březnu 2010 komisařem panem Pibalksem. Tato iniciativa odpovídá mm, snaze zlepšit efektivitu pomoci. Strukturovaný dialog chce identifikovat prostředky, které by umožnily zlepšit efektivitu působení jednotlivých subjektů v evropské spolupráci. Tento proces Mm, zajišťuje jednání mezi komisí, Evropským parlamentem, členskými státy, Evropskou unii a také občanskými organizacemi a lokálními organizacemi. Dále je to Rada Evropy, která se účastní. Od 2. do 4. června probíhal seminář v Bamaku. To je první regionální událost tohoto typu. Náš kolega pan Neusser se účastnil tohoto prvního regionálního semináře a rád by informoval náš výbor o účasti Evropské unie a o výsledcích tohoto semináře. Pan Balio z komise nás seznámí s termíny dalších regionálních seminářů a také bude hovořit o výsledcích, které jsou očekávány v rámci tohoto spolupůsobení. Pane Neusser, máte maximálně tedy 15 minut k dispozici pro vaše vystoupení. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že strukturovaný dialog je důležitým nástrojem pro to, aby se zvýšila efektivita rozvojové pomoci. Rád bych pohovořil o regionálním semináři, který se konal v Mali, v Bamaku. Komise organizuje několik regionálních seminářů v rámci strukturovaného dialogu a první se konal v Mali. Strukturovaný dialog probíhá jeden rok a jeho cílem je aby občanská společnost a lokální územní útvary byly lépe zapojeny do mm, spolupráce rozvojové pomoci EU. Zvláště máme na mysli nové podmínky, jako je rozpočtový podpor, rozpočtová podpora a sektorální podpora. V prvních dnech tohoto semináře v Bamaku jsme se zabývali občanskou společností a poslední den jsme hovořili o územních útvarech. Výbor pro rozvoj od začátku se účastnil tohoto strukturovaného dialogu pan Gerens, který předsedá pracovní skupině D se zabýval tedy nestátními subjekty a územními jednotkami a tedy zajišťoval naši přítomnost. Byl doprovázen sekretariátem našeho výboru. Zde bych chtěl zvláště poděkovat Valérii za její eh, dobrou podporu. Zvláště bych chtěl zdůraznit, že aktivní účast parlamentu měla velký podíl a je důležitá pro tento strukturovaný dialog. Evropský parlament je jedním z hlavních subjektů a může se hrávat rozhodující úlohu z hlediska působení národních parlamentů, územních jednotek a občanských společností, které spolupracují. Evropský parlament může zohledňovat zájmy těchto společností, zvláště občanských společností. A národní parlamenty občanské společnosti mohou plnit důležitou úlohu z hlediska dohledu nad implementací nových eh, podmínek pomoce, zvláště z hlediska mm, podpory rozpočtu a sektoriální podpory. Vzhledem k tomu, že tyto dokumenty jsou v angličtině, budu dále hovořit anglicky, protože jednak překlad do Němčiny není jednoduchý, je tam spousta technických pojmů, které se ještě jaksi zde zavedly. Civil society. Co se týče občanské společnosti, tak regionální seminář se zaměřil na zapojení organizací občanské společnosti a místních úřadů partnerských zemí EU a e, zastoupení v Africe. Smyslem bylo posílit rozměr severojižní a západovýchodní v těchto partnerstvích. E, zúčastnilo se toho více než 30 místních úřadů a subjektů. Podle mého názoru proběhla kvalitní výměna názorů a dobrých praxí a zájemný proces učení byl také prospěšný. Komise zorganizovala několik workshopů zaměřených na tato témata. Úlohy a přidaná hodnota eh, spolupráce a externí spolupráce koherence eh, z, z hlediska Eh, spolupráce a také eh, mechanismus poskytování eh, pomoci z EU. Pracovní skupina požádala o identifikaci různých zúčastněných subjektů a vytvoření subjektů k zdokonalení dialogu mezi delegací EU a místními zainteresovanými subjekty s tím, že se posílila spolupráce mezi organizacemi občanské spolupráce Eh, společnosti v Africe a subjekty z EU. Harmonizace této spolupráce společně také s místními úřady na základě principu nivelizace by mohla eh, posílit místní samozprávy v Africe a zároveň zdokonalit mechanismus financování, včetně identifikace alternativních mechanismů poskytování pomoci, aby se v tom odrazila diverzita jednotlivých aktérů. Druhá část semináře byla věnována místním úřadům. Komise přednesla hlavní aktivity, úloha místních úřadů. V tomto smyslu eh, byla důležitá eh, jednání organizovaná také Evropskou komisí a výborem regionu, který spojuje zástupce místních úřadů eh, s EU a nabízí možnost politického dialogu a vývoje. Další zasedání proběhne v únoru nebo v březnu 2011 důraz na decentralizovanou spolupráci, jakousi virtuální mapu programů a iniciativ ehm, ze strany evropských států byl v tomto smyslu zásadní. Výměna eh, decentralizovaných akcí spolupráce zaměřených na rozvoj dovedností a kapacit Zdůraznila také potřebu spolupráce s úřady v Evropě a partnerských zemích. Nakonec zástupci místních úřadů ze tří afrických zemí přednesli tři inovativní projekty, a odpolední pracovní zasedání se zaměřilo na úlohu místních úřadů a kapacitu vytvářet partnerství a inovační politiku a implementaci těchto politik. Dovolil bych si několik doporučení. Jednak by měla probíhat i dále konzultace s organizacemi občanské společnosti a to i méně strukturovanou formou, co se týče i hodnocení na místní úrovni. Tyto konzultace by se měly zaměřovat na utváření trvalého a účinného dialogu s organizacemi občanské společnosti a místními úřady. Dále k hlavním prioritám by mělo být utváření kapacit eh, organizací občanské společnosti a místních úřadů. Dále za třetí by měla probíhat výměna zkušeností v oblasti utváření kapacit a projektů s tím souvisejících. To musí být posíleno. Za čtvrté, místní úřady musí zdokonalit koordinaci aktivit eh, spolupráce s externími subjekty tomto smyslu by měly zintenzivnit vztahy s národními parlamenty a dalšími zainteresovanými subjekty, jako třeba Evropský parlament. Proto bych doporučil, aby místní úřady zvažovaly možnost vyžádat si dialog mezi sebou a členy předsednictva a politickými koordinátory výboru pro rozvoj. Za páté, podpora decentralizace by měla být nabízena jak na celostátní úrovni, měla by zahrnovat institucionální aspekty, právní aspekty a také místní úroveň. Za šesté, co se týče eh, modalit financování, nevládní organizace eh, zdůraznily eh, svoji rozrůzněnost a právě tato diverzifikace nabízí inovativní mechanismy financování. Nevládní organizace z partnerských zemí apelovaly na to, že by měl být zvláštní mechanismus výběrových řízení pro financování základních organizací. Eh, organizací z terénu. Eh, dále eh, se zdůraznil strukturovaný dialog a v tomto smyslu je nezbytné zapojení poslanců parlamentu do všech fází tohoto procesu. Pracovní zasedání v Bruselu, stejně jako regionální semináře, to má obojí význam a proto bych vás rád vyzval k účasti v dalším pracovním zasedání v Bruselu, které se odehraje 12.7. A nakonec, vzhledem k tomu, že máme určitou platformu nevládních organizací založených na EU. Rád bych vyzval všechny tyto platformy ke strukturovanému dialogu a mm, zároveň tento dialog by měl probíhat se všemi členy našeho výboru. Děkuji. Merci beaucoup. Monsieur Balio, vous avez la parole. Děkuji. Pane Balio, máte slovo, prosím minut maximálně. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji paní, panu Neusserovi za jeho zprávu. Děkuji, že nám popsal, eh, jak probíhalo zasedání v Bamaku. Myslím si, že tam celá řada zajímavých aspektů a mm, jsou tam závěry samozřejmě, které budeme zohledňovat a brát v potaz. Já bych vám v několika minutách chtěla říci následovné. Komise vstoupila do strukturovaného postupu, který je relativně dlouhý, bude trvat jeden rok. Ale toto časové omezení s pracovním programem, který je relativně bohatý, by nám mělo umožnit během posledního semináře, který se bude konat v Budapešti za maďarského předsednictví v květnu příštího roku, by nám měl umožnit vyvodit celou řadu závěrů z tohoto eh, procesu dialogu. Není to poprvé, kdy komise se pouští do procesu tohoto typu. My jsme měli zkušenost s palermským procesem. V té době se jednalo převážně o to, abychom diskutovali s evropskými nevládními organizacemi o podmínkách uplatňování eh, finančních eh, rozpočtových linek z hlediska eh, nevládních organizací. Financování ve prospěch nevládních organizací v té době probíhalo výlučně prostřednictvím evropských nevládních organizací. Nové nařízení, ale i nové předpisy z hlediska vnější činnosti otevřeli výrazně účast toho, čemu stále více říkáme nestátní subjekty. Čím dál více se hovoří v tomto ohledu o občanské společnosti. Je to proto, aby tady mm, nevznikl nějaký rozpor mezi nestátními subjekty a dalšími subjekty, které jsou jaksi státnější. Proto používáme pojem občanská společnost to je podle nás mnohem dynamičtější pojem, který nám umožňuje zjistit, do jaké míry všechny subjekty občanské společnosti mohou přispět k rozvoji. To je ten velmi pozitivní aspekt. Pravdou je, že předtím, než se komise pustila do tohoto postupu, tak ehm, jak si na ní byl vyvíjen tak trochu tlak, zvláště ze strany Evropského parlamentu. Jistě si pamatujete, že jsme měli v říjnu minulého roku eh, setkání také z Kokoby. Pan Richard, náš ředitel, tam prezentoval eh, své stanovisko k zprávě účetního dvora ohledně financování nestátních subjektů. Hovořilo se o těch okruzích eh, rozdělování pomoci mezi nestátní subjekty. V té době bylo konstatováno, že komise má velkou zkušenost eh, z hlediska spolupráce s nestátními subjekty. Zároveň se jednalo o dialog, o konzultaci, ale byly to spíše ad hoc aktivity, které ostatně byly vždy eh, nasměrovány na komisi, to znamená, jakým způsobem bude komise postupovat, jak zlepšit účinnost, jakým způsobem by komise mm, se měla postavit eh, k rozdělování pomoci. Velké evropské platformy tehdy vyjádřily potřebu dialogu dialogu, který překračuje čistě technickou diskuzi. Mělo se diskutovat o úloze jednotlivých subjektů. Takže cílem tohoto strukturovaného dialogu je nastolit dialog ohledně toho, jak každý subjekt může zlepšit efektivitu a svoji užitečnost. Po pěti letech spolupráce v této oblasti Myslím, že je vhodné se zamyslet nad účinností našich aktivit. Byly realizovány úžasné věci, ale zároveň nemyslím si, že bychom mohli dnes tvrdit, že spolupráce a rozvoj umožnili skutečně přejít z té fáze chudoby do fáze prosperity. Jedná se tedy o dialog ohledně úlohy každého jednotlivého subjektu a zlepšení aktivity. Další velká diskuze, která probíhala a která bude probíhat v rámci strukturovaného dialogu, spočívala v tom, jak, eh, jak si zlepšit působení těchto subjektů v těch partnerských zemích. Pravdou je, že dlouho komise působila bez těchto různých eh, občanských společností. Takže Nyní jde o to, abychom tento dialog otevřeli subjektům občanské společnosti z jihu, abychom si vyslechli jejich požadavky. A proto proces, tak jak jsme ho vytvářeli, podporuje nebo koná se eh, jednak v Bruselu, tam máme pracovní skupiny, které jsou organizovány komisí ve spolupráci s velkými platformami občanské společnosti a také s lokálními subjekty. A vedle toho máme regionální semináře. Budeme mít čtyři, vždycky jeden v jednom kontinentě, takže Bamako začátkem tohoto měsíce, Asuncion, Paraguay, Latinská Amerika, to bude 14. září kde 15 až 16 zemí, tedy jejich delegace, tam budou zastoupeny. Pak budeme mít seminář v Azii v listopadu. Totéž bude tam zase 15 zemí z té azijské zóny a nakonec to uzavřeme seminářem, eh, který se bude týkat sousedství. To znamená, opět máme tedy ty pracovní skupiny v Bruselu a Inovativní prvek spočívá v tom, že máme regionální seminář, eh, tam seminář eh, deleguje určitý počet lidí, kteří pak pracují v Bruselu. 12. července v Bruselu budeme mít 8 afrických zástupců, 4 zástupce nevládních organizací, těch velkých centrál, jednoho zástupce za odbory, který je také součástí tohoto dialogu, a tři zástupce územních úřadů průběhu doby tedy tito zástupci pak se budou připojovat k pracím, které se provádějí v Bruselu, tak aby se tady vytvořil vyvážený dialog mezi jednotlivými subjekty. Podle nás je důležité, aby parlament i nadále podporoval tento proces a aktivně se ho účastnil. Je jisté, že se nejedná o negociační proces, je to proces dialogu mezi námi. A pro komisi je důležité získat všechny příslušné informace, nastolit dialog se všemi subjekty a cílem je, aby každý subjekt se pak navracel do své vlastní organizace občanské společnosti, a samozřejmě to tady se týká také komise a parlamentu, a aby každý tedy využil těchto nových informací a nových poznatků, které by měly umožnit eh, přeměnit toto v nové návrhy, které by se týkaly nového pracovního postupu Týká se to celkové vnější spolupráce, nejsou to pouze tematické programy, které by se týkaly čistě nestátních subjektů. Jde o to, jakým způsobem budeme v budoucnosti spolupracovat se subjekty občanské společnosti v rámci našich vnějších programů, v rámci naší občanské společnosti, ale i v rámci občanských společností z jihu. Děkuji. Děkuji. Nikdo eh, nežádá o slovo. Já mám jednu otázku, kterou bych vám položila. Žádosti nevládních organizací jsou jistě vyšší, než je eh, rozpočet. Jakým způsobem rozhodujete o alokacích eh, těch prostředků různým nevládním organizacím? Důležité je oznámit, že každý rok komise pracuje asi s jednou miliardou eur, které jsou dány k dispozici subjektům občanských společností. Je to 10 až 13 evropského rozpočtu, který se realizuje v rámci subjektů občanské společnosti. Většinou, anebo dokonce pravidlem je, že toto probíhá prostřednictvím výzvy předkládání projektů. Neznamená to, že by komise sama rozhodovala. My máme pravidla z hlediska předkládání výzvy a samozřejmě posuzujeme relevantnost projektu, hodnotu a pak financování. Současný problém spočívá v tom, že jsme tak trochu oběťmi úspěchu tohoto přístupu. A na každou výzvu dostáváme tisíce návrhů, ať už je to v Bruselu, anebo na úrovni delegací. A to má za důsledek, že asi pouze 5 těchto návrhů je zafinancováno. Představuje to obrovskou pracovní zátěž v Bruselu na komisi, ale také na úrovni těch jednotlivých organizací. A to je také předmětem eh, diskuzí, které vedeme se subjekty občanských společností, abychom zjistili, jak bychom mohli vytvořit efektivnější systém. Aniž bych chtěl jaksi eh, vylít eh, dítě i s vodou z vaničky, chci eh, poskytnout šanci, nebo chceme poskytnout šanci každému uchazeči. Děkuji. Ještě někdo? Pan Deve se hlásí. Děkuji, paní předsedkyně. Na základě toho, co tady padlo ze strany našeho kolegy chápu, že musel asi zpracovat tisíce návrhů. Kolik člověko hodin ze strany komise se musí vynaložit na zpracování tisíce návrhů a kolik času komise se vynakládá na monitorování těch návrhů, které už financovány byly? Definitively too much. Až příliš mnoho příliš mnoho na zpracování a nedostatek času na monitorování. Musím to přiznat. Problém ale souvisí s pravidly, s finančními nařízeními, které definují výzvu pro předkládání návrhů jakožto obecný systém. My máme většinou možné alternativy, ale to musí být výjimka. Co se týče pracovní doby, nemohu vám k tomu konkrétně poskytnout informace ale musí vám říci, že začneme vlastně s koncepcí, pak následuje plný návrh, pak máme hodnocení s externími experty a také pak s kolegy ze všech delegací, kteří přispívají do hodnocení, no a pak v neposlední řadě padne konečné rozhodnutí. Bylo by zajímavé vidět, o kolik hodin se vlastně jedná. Myslím si, že by to nemělo být tak náročné, ale záloží to na typu výzev. Některé jsou jednodušší a některé ne. Můžete to předložit výboru někdy v budoucnu, anebo chcete, abych položil dotaz plenárce na komisaře, ať tak či onak mohou tak učinit není problém, abych odpověděl na otázku na příštím zasedání nebo písemně. To je na vás. Pane Neusere, na závěr máte slovo. Paní předsedkyně, na závěr bych chtěl ještě poukázat na to, že včera v rámci programu jsme měli jeden bod ohledně rozpočtové podpory a kontroly. O tom jsme diskutovali. A také jsme řekli, že musíme dít nad tím, aby eh, práva parlamentu byla posilována. A také mm, eh, soudní dvor, dvůr, eh, pardon, účetní dvůr musí být pověřen takovouto kontrolou. Dále ovšem je tady otázka s korupcí vlády. Samozřejmě, co budeme dělat, pokud eh, bude i parlament skorumpován, to tak tomu často je. A tady nastupuje občanská společnost a územní úřady. To je jedna možnost, jak konat proti korupci. Proto si myslím, že to je také jeden z důvodů, proč bychom na jihu měli posilovat občanské společnosti a proč bychom do toho měli začlenovat také územní úřady. Mám jednu prozbu. Byl bych rád, kdyby více členů parlamentu se účastnilo tohoto strukturovaného dialogu, tak aby eh, tady byl viditelnější vliv našeho parlamentu. Děkuji mnohokrát. A budeme pokračovat. Takže 14. bod. Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady, který se týká uzavření partnerské dohody v oblasti rybolovu mezi EU a Šalamounovými ostrovy. Máme tady zpravodaje, takže na, základu, na základě mandátu Rady Šalamounovy ostrovy a EU 26. září 2009 dohodly dohodu na tři roky v oblasti rybolovu. Tato dohoda poskytuje evropským rybářům možnost eh, rybolovu eh, v blízkosti Šalamounových ostrovů. Cílem je posílit spolupráci mezi Evropským společenstvím a Šalamounovými ostrovy a zajistit partnerství, které by podporovalo rozvoj trvale udržitelného rybolovu, využívání e, rybolovných zdrojů v oblasti e, Šalamounových e, ostrovů. Výbor poskytuje stanovisko v rámci tohoto postupu. Harmonogram výboru pro rybolov bude hlasovat 30. srpna, takže my bychom měli hlasovat 12. a 13. července. Dnes tedy budeme přistupovat k první výměně názorů s panem Deve, který je zpravodajem tohoto stanoviska. Máte slovo. No, než bychom chytli nějaké ryby, museli bychom urazit eh, dalekou cestu. Tato dohoda s Šalomonovými ostrovy eh, vypršela a od eh, od října roku 10 do října roku 2012 bude platit nová. A parlament v závislosti na smlouvě může souhlasit nebo odmítnout souhlas podle 43 bodu 6a smlouvy ohledně fungování Evropské unie. Což parlamentu poprvé eh, vlastně dává větší promoci o ve smyslu této smlouvy. Tato může být taky uplatněna dočasně a tento souhlas bude muset být schválen především rybářským výborem, který získá toto na konci srpnu. Odmítnutí souhlasu musí plnit další podmínky um, nedostatek transparentnosti pro identifikaci celkových úlovků, celkový uh, mechanismus související s korupcí, která může spočívat v konkrétní země a Šalomounovy ostrovy vedou na pozici žebříčku korupce také nedostatek možností současné vlády pro zlepšení podmínek místních rybářů. Já vám dám eh, určité příklady. Je to skutečně překvapivé. Tato smlouva neovlivňuje nijak úlovky tuňáků. Referenční odchyt jsou 4000 tun momentálně, což ale neomezuje eh, veškeré veškeré množství do 4 tisíc, což znamená, že EU zaplatí za toto množství předem 65 euro na tunu. A když uloví více než 4 tisíce, tak prostě platí víc. My máme vlastně dohodu, kde je uvedeno do 4 tisíc a když chytíte víc, tak vám to dáme vědět. Čalomounovi ostrovy nemají vůbec představu, pokud se loví 4 tisíce, 8 tisíc nebo 10 tisíc. Musí nám prostě věřit v tom, že my jim řekneme, kolik ulovíme. To znamená, že musí důvěřovat našim rybářům, jak sdělíme, kolik jsme toho ulovili a e, pak jim řekneme, my jsme ulovili tolik a později vám zaplatíme tolik. Dokážete si představit, že bychom se na něčem podobném dohadovali v Evropě? Čili ať je to tak či tak. Přesto je tam takový chyták. Když EU chyt, uloví více než dvojnásobek, tak ten exce zaplatí později. Dejme tomu 9 tisíc tun. Pak se zaplatí za 8 tisíc v stejném roce a těch posledních tisíc tun tam musí země čekat do následujícího roku, než dostane peníze za těch posledních tisíc tun. Proč? Na to se mě neptejte. Problém je, že tady není systém podávání zpráv, orgány Šalmových ostrovů nepřicházejí na palubu, prostě my řekneme, jen tak mimochodem chytli jsme to tolik a tolik a, a to je všechno. Myslím si, že si z nich děláme srandu. Šalomou nových ostrovů jsem velice rád, že paní předsedkyně jde na slyšení dnes, aby uh, vysvětlila, o co tady jde. Čili já se ptám, je to součást eh, Forum Fisheries Agency, čili ostrovy jsou uhlasy s určitými minimálními standardy a podmínkami, které musí plnit eh, všechny země regionu a musí je uplatnit na každou třetí země, která tam eh, loví. Jsou tyto standardy dodrženy? Odpověď nevíme jak. O, jak orgány ostrovů to ověřují v zemi, která je na přední příčce korupce. Kdo provádí to ověřování v takovéto zemi? Nezávislá organizace nebo někdo, kdo jednoduše někomu dá několik stovek dolarů a řekne, tolik jsme ulovili a konec tohoto hlediska, kolik peněz zaplacených vládě jde na rozvoj těch nejchudších, včetně rybářské komunity, jejíž podmínky by měly být zlepšeny, vzdělávání a tak dále. Takovýto rybáři jsou vždy v nevýhodě a často jsou připraváni o život takovými velkými plavidly, takže to se také stalo v Senegalu. Ale je tedy třeba být prozřetelný a opatrní. Musíme získat nějakou kondicionalitu pokud něco takového, včetně transparentnosti, mít nebudeme, tak bychom asi neměli dát souhlas, což bude boj s rybářským výborem, ale to už je na vás, paní předsedkyně. Thank you, Mr. Deva. Děkuji, pane Devo. Paní Keller. Ano, to zní zajímavé, z čeho tato dohoda sestava. Já jsem vegetariánka, takže vůbec nevím, o co se jedná. Čili jsou 65 eur z toho tuňáka modroploutvého. Je to běžná cena. A pak se také mluvili o podmínkách pro souhlas. Ona vlastně existuje a my dáváme souhlas zpětně. A chci se tedy zeptat, jestli je ještě šance, že by se dohoda upravila, anebo ne. Protože v jiných oblastech je jednoduše lepší říct ne, Čili otázka zní cena a druhá záležitost, jestli se nám zdaří ještě do toho vnes nějaké změny. Mám na to odpovědět hned? Ostrovům za 4 tisíce tun dáváme 260 tisíc eur. To je přesně tolik, kolik dostanou. A kilo tu nějaká tady u Agadira za rohem, tam se prodává za 35 euro na kilo nevím, jestli z Žalomových ostrovů nebo ne, takže tisíc kilo je 35 tisíc euro. A my jim dáváme 65 euro. Co vy na to? A já si myslím, že to je zneužívání tím nejhorším způsobem. 35 kilo, 35 euro za kilo my jim platíme 65 euro za tunu. To je... No, na to se musíme podívat. Co se týče úprav pozměňovacích návrhů, tady musíme říct buď ano nebo ne a musíme mít dobrý důvod to odmítnout. Čili já se snažím identifikovat tyto důvody. Paní Arsenis? Děkuji. Eh, omlouvám se za spoždění. Pochopitelně eh, hovoříme skutečně o konkrétní dohodě pro Šalomounovy ostrovy, ale my jsme také jednali o obecných principech FPA. A v těch, a v těch obecně je nedostatek politické koherence. Čili otázka je, jak dotovat e, naše rybářství, naše flotily, ale není to zcela v souladu s naší politikou pro životní prostředí a rozvoj. Je pravda, že tyto jsou lepší než v případě Šalamounových ostrovů. Některé části jsou už lepší, nicméně jsou problematické. Jsou tam regulace, jsou tam určité úpravy pro eh, rybářství, ale pokud víme, že EU v EU nemůžeme regulovat, tak si dokážete představit, co se stane, když ta flotila odjede někam daleko. Mluvíme vlastně o dohodě, která od října roku 2009 už je v platnosti a my musíme dát souhlas něčemu, co vlastně platí. Rozpočtový výbor, pokud vím, nebyl zcela srovnán s touto otázkou. Myslím, že je tady potřeba nového přístupu FTA. My máme dohody se zeměmi, které vyvážejí, dovážejí do Evropské unie a tady, dejme tomu, existuje spolupráce, kdy probíhá jednání, kde se, které se také týká občanské účasti a metod spolupráce. Tady v těchto dohodách máme přímou dohodu se státem bez konzultací s místním obyvatelstvem, bez větší transparentnosti a s tím, že se respektuje především zájem EU. Je třeba tedy otevřít eh, tuto diskusi ohledně řešení příslušných dohod a měli bychom využít této příležitosti za tímto účelem rovněž. Děkuji. Zástupce komise z Máre tady není, takže paní Keller. Ještě jedna faktická otázka. Já souhlasím s tím, co jste právě uvedl jenom na vyjasnění. Vy jste říkal, že po těch 4 tisících tunách, pokud uloví víc, musí platit víc. To znamená, platí stejné množství za více tun, anebo je to více peněz na tunu? Platí úplně to samé, ale později. Pokud je to víc než dvojnásobek, tak později. Nebo možná nebudou platit nic, je to úplně jedno. Protože nikdo neví, kolik loví. Okay. Um, Deva, Pane Devo, máte slovo a můžete tuto otázku uzavřít vzhledem k tomu, že komise tady není. Jak tomu mohu doplnit pouze následující. Pro mě to byl šok. protože my uvádíme, že nás trápí situace těch nejchudších a ti nejchudší na světě často bývají rybáři a rybáři z Šalmounových ostrovů rozhodně nebudou mít užitek z ničeho, co děláme, takže si myslím, že bychom měli propojit jejich situaci s těmi malými financemi, které jim dáváme, 260 tisíc euro za těch mnoho tisíc tun. Já nevím, kolik těch peněz eh, vidí běžní občané. My to dáváme vládě totiž. Takže celá tato záležitost související s rybářstvím musí být zvažována z hlediska rozvoje paní předsedkyně přeji mnoho úspěchů v jejím boji na slyšení s rybářským výborem. Děkuji, pane Devo. Teď vám dám termíny příštích zasedání v Bruselu. Pondělí 12. července od 15 do 18.30 a úterý 13. července od 9 od do 18.30. Připomínám, že toto odpoledne budeme mít společné slyšení výboru rybolovu a DV ohledně reformy společné rybolovné politiky. Toto slyšení se bude konat v PHS 5P001 a doufám, že se budete v hojném počtu účastnit. Takže za chvíli nashledanou.